Pokud nejsou žádné námitky, usnesení přijatá na dnešním zasedání budou i hned předána příjemcům a orgánům, které jsou v nich jmenovány. To zasedání Evropského parlamentu je přerušeno a dnešní denní zasedání skončilo. So the today meeting is over and I wish you safe journey. Takže končíme dnešní zasedání a přeji vám šťastnou cestu domů. Děkuji.